17. prosince. Také vás chci informovat, že na základě článku 231 odstavce 4 nedošlo k žádné žádosti, aby se eh, hlasovalo o korigendu, které bylo včera oznámeno v pět hodin a proto korigendum je chápáno za přijaté. A na závěr